Začneme jmenovitým hlasováním, takže se prosím posaďte. Madame Frassoni, Paní Frassoni, máte poznámku? Pane předsedo, eh, kolegové zatím zaujímají místa. Pozměnili jsme jednací řád, protože protože se eh, spotřebovalo mnoho času neužitečnými diskuzemi a řekli jsme, že k této zprávě Augen nemáme žádnou rozpravu. A pak jsme ale promrhali půl hodinu tím, že se nestalo nic. Přeci jsme mm, mohli diskutovat daleko lépe o tak zvlášť, zvláště důležitém textu. Votre remarque sera transmise aux organes compétents. Ano, vaši poznámku dáme do zápisu a nyní začneme hlasovat. Budeme hlasovat podle zjednodušeného řízení. Nejdříve zpráva. Léne Bílá kniha o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES. Čili budeme eh, hlasovat teď jmenovitě a zahoji hlasování. Všichni jste hlasovali? Skutečně jste všichni hlasovali? Dobře, končím hlasování. 498 pro, 11 proti, 17 se zdrželi hlasování, takže tato zpráva je schválena. Dále ta hlasování zpráva Sikerský, rozdělování potraviny nejchudším osobám ve společenství. Věřím, že zpravodaj chce říct si velice rychle několik slov. Szanowni posłowie, přijmují dzisiejszy raport. Dámy a pánové poslanci, pokud se týče eh, dnešní zprávy, eh, která, se, která řeší eh, rozdělování potravin eh, těm nejbožejším nás, vy síláme jasný signál, že Evropská unie, Evropská unie podporuje těm, kteří jsou skutečně nejpotřebnější. Je to program, který je podobný jako programy ovoce do škol a podobně. A je možné, že tento program změní vnímání občanů vůči Evropské unie. Obraz Evropské unie bude přátelštější eh, k lidem, kteří jsou potřební a k mladým lidem. Ukazujeme tím, že Evropský parlament stojí blízko občanů. Eh, děkuji mnohokrát. Teď budeme hlasovat o pozměvacím návrhu. Kdo je pro, proti, přijato. Nyní článek 27. Kdo pro? Kdo proti? Prosím, ověříme. Budeme ověřovat elektronickým hlasováním. Všichni jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 229 pro, 308 proti, čili zamítnuto. Čili dostáváme se ke 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní článek 27, odstavec 7, pátý pozměvací návrh. Nyní 16 až 19, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se hlasování? Ověříme. Někteří kolegové vůbec nezvedli ruku, takže hlasujeme. 16 až 19. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Jasně přijato, 361 pro, 177 proti, 6 se zdržel hlasování. Takže teď hlasujeme o sedmičce, kde pro, proti, zdrželi se hlasování. Myslím, že je to přijato, ale ověříme to. Nyní ověříme, pardon, pozměvací návrh 5. Zahoji hlasování, všichni jste hlasovali, končím hlasování. Přijato 379 pro, 171 proti. Nyní vidím návrh ze strany výboru. Kdo je pro, proti? Zdrželi se hlasování? Přijato, takže blahopřejeme panu Sikerskému. Il nous reste, pardon, la résolution législative avec appel nominal, le vote est ouvert. A nyní budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování, hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Takže 425 pro, 71 proti. Takže ještě jednou blahopřeji panu zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o další zprávě. Karim, dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Indií. Máme tady tři pozměňovací návrhy. Eh, jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Všichni jsme hlasovali. Končím hlasování. 326 pro, 226 proti, tři se zdrželi hlasování, čili přijato. Nyní eh, hlasujeme, nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Vše bylo nahrazeno, protože to bylo přijato, čili hlasujeme o další zprávě Lechtinen sociální odpovědnost subdodavatelských podniků ve výrobních řetězcích. Takže máme tady dva pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme. Všichni jsme hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 231 pro, 303 proti. Nyní dvojka, zahajuji hlasování. Všichni jsme hlasovali. Končím hlasování. 321 pro, 235 proti, 11 se zdrželo hlasování, čili přijato. Čili blahopřejeme panu zpravodaji. Nyní zpráva Bacely, ceny potravin v Evropě. Předtím, než budeme hlasovat, tak se hlásí o slovo paní zpravodajka, prosím. Pane předsedo, Bylo by velmi zajímavé, kdybychom mohli usnesení výboru pro zemědělství a také alternativní návrh 14 členů eh, porovnat vzájemně, eh, tedy eh, v pátém bodě dojde ke změně a mm, učiníme jasnou výpověď a kromě toho bude podniknuto politické úsilí a také by se mělo hovořit o e, roli velkých e, podniků e, jde o prodej nekonečnému spotřebiteli. A pak tady máme prohlášení Evropského parlamentu 439 podpisů, jde o kontrolu řetězců supermarketových. A kromě toho se tady také odkazuje na eh, soutěž, eh, toto bude škrtnuto a také ještě prozba o panevropský eh, postoj ve prospěch spotřebitelů, tak aby tady byly dostupné ceny pro spotřebitele. Zemědělský výbor a také vysoká, vysoce postavená skupina to požadují. Jde o lepší transparentnost vnitřního trhu pro potraviny. To by mělo být přeskoumáno. Sí. Děkuji mnohokrát. Máme dva pozměňovací návrhy, které jsou identické. Paní Luling, prosím, máte slovo. Euh, Děkuji. Pane předsedo, skutečně toto prohlášení je úžasné, jenom jsem chtěla říci kolegům, že jsem jednou z autorek alternativního usnesení. Jsme v Evropské unii a ne v Sovětském svazu. Jsem si jist, paní kolegové, že se toho kolegové povšimli. Dal jsem slovo zpravodajce, protože neměla možnost se vyslovit v rozpravě, měla dvě minuty, ty dvě minuty mohla říci, co chtěla a tomu jsme také tak učinili. Čili nyní hlasujeme, pozměňovací návrh 1 a 2 jsou oba identické. Všichni jste hlasovali, 131 pro, 399 proti, takže zamítnuto. Nyní eh, budeme eh, hlasovat jmenovitě o výsledcích eh, jednání výboru, takže zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 573 eh, hlasů, 390 pro, 112 proti, 71 se zdržel hlasování, čili přijato. Blahopřeji paní Paceli. Nyní hlasujeme o zprávě paní Auken. Dopad rozsáhlé urbanizace ve Španělsku na individuální práva evropských občanů. Nejdříve má slovo pan Kašman, který Počkejte, prosím, pane Kašmane. Takže, pardon, není má slovo pan Kašman. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych informovat, že bych chtěl za socialisty stáhnout své jméno u alternativního rozhodnutí z úzprávy Auken. Pět let jsem pracoval na této otázce. Chtěl bych informovat kolegy, že budu hlasovat proti oběma alternativním usnesením a budu hlasovat pro zprávu Auken. Děkuji. Merci pour cette précision. Děkuji za toto vysvětlení. A nyní paní zpravodajka, prosím. Vážení kolegové, tato zpráva představuje výsledek rozsáhlé, rozsáhlou práci petičního výboru, eh, kde jsou zastoupení členové všech politických Eh, skupin a já chci poděkovat předsedovi i stínovým zpravodajům. Jako, rapor, jako zpravodajka jsem se velice vložila do tohoto problému, který má velký vliv na desítky tisíc občanů v Evropské unii ve Španělsku. Eh, tato zpráva má velký dopad a Eh, týká se mnoha fenoménů eh, španělské praktiky ve výstavbě. Jde tady o otázku základních práv, právu eh, legitimně získávat majetek. A je to věc, která je závazná pro všechny členské země. Musíme říci, že problémy příliš velké urbanizace, zejména na pobřeží, na španělských ostrovech nebo také v oblasti Madridu, Eh, je zde skutečně problém eh, vzniku nebo obnovení eh, zákona o ochraně španělského popřeží z roku 1988. Důsledkem může být to, že v mnohých případech budou domy demolovány. Jde o údajně nelegálně vystavené domy, které byly sice schváleny místními úřady, ale eh, následně byly prohlášeny za vystavěny nelegálně, což je výsledek korupce na místních úřadech. Já nepochybuji o tom, kdo je za toto zodpovědný a lituju té skutečnosti, že porušování zákona ze strany místních úřadů, e, podkopává právní e, základ pro existenci mnohých občanů. E, tato zpráva si zasluhuje plnou debatu. Bohužel k té nedošlo, neboť podle našich stávajících pravidel to nebylo možné. Tyto, tato pravidla je ovšem nutno Eh, změnit. Já vás vyzývám, abyste odmítli obě alternativní rezoluce, eh, poněvadž tato zpráva eh, je férová. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Nyní máme dva pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o prvním pozměňovacím návrhu, kdo je, pro, kdo je proti. Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Takže ano, velice rádi to ověříme. Hlasujeme elektronicky. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Takže jasně zamítnuto, 126 pro, 393 proti. Nyní druhý pozměňovací návrh, kde je pro. Takže včera večer jsme podle našeho řádu zrušili jmenovité hlasování, čili hlasujeme o dvojce, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Chcete to ověřovat? Dobře, přejete si ověřit, takže budeme ověřovat toto hlasování. Nevěděl jsem, že o to tak jde, ale budeme pochopitelně ověřovat toto hlasování. Takže hlasujeme, končím hlasování. Myslím, že jsem to viděl dobře. 436 proti, 72 pro, takže je to valnou většinou zamítnuto. Nyní budeme jmenovitě hlasovat o této zprávě. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 573 hlasů, 400, pardon, 349 pro, 110 proti, čili přijato a blahopřeji tím paní Auken. Nyní budeme hlasovat o zprávě Milan Mon. Transatlantické vztahy po volbách v USA. Takže to usnesení. Prosím, hlasujeme. Přijato. Odstavec 19. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 240 pro, 307 proti, 14 zdrželo hlasování, čili zamítnuto. Nyní 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 5 je rozdělen do tří částí. Budeme hlasovat o každé části zvlášť. Zahoji hlasování. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. 571 dohromady hlasů. Opět hlasujeme o druhé části. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Přijato 483 hlasy. Nyní poslední, třetí část. Zahoji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Tady je to těsné, 259 pro, 290 proti, čili přijato. A nyní budeme hlasovat o odstavce 401. Pozměňovací návrh 1 eh, ve dvou částech, kde pro, proti, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to je zamítnuto, ale budeme ověřovat. Myslím, že je to zamítnuto. Uvidíme. Všichni jste hlasovali, končím hlasování, takže vidíte, je to zamítnuto. Nyní eh, odstavec 45. Kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 48. Druhý pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, e, zdrželi se zamítnuto. Nyní 52. Šestka, jmenuje, hlasujeme jmenovitě, všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 72 pro, 473 proti, čili zamítnuto. Takže budeme hlasovat o pozměněné zprávě. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 503 pro, 51 proti, takže je to jasně přijato a tím blahopřeji panu Jose Milan Monovi. L'ordre du jour appelle maintenant le vote de deux propositions de résolution sur la... A nyní se dostáváme ke zprávě Kaspary prozatím dohoda s Turkmenistánem. Pan Kaspary se chce umout slova, prosím. Geschätzte Kollegen, Vážení kolegové, podle článku 184 eh, bych chtěl pověřit frakce EPP, aby závěrečná hlasování usnesení eh, byla přenesena, eh, přeložena na plenární zasedání další. Ze včerejší diskuze vyplynulo, že je tady většina parlamentu pro podpis této dohody, i když s velkými potížemi. Mnozí kolegové mají naději, že touto dohodou po dlouhém nic nedělání bychom mohli mít novou kvalitu mezi, ve vztazích mezi oběma zeměmi. Pro většinu poslanců však však je důležité, aby komise a e, rada e, tady nedala jen volnou ruku. Potřebujeme e, záruky od rady a komise pro případ dalšího zhoršení se situace v oblasti lidských práv. A měli bychom vážně přemýšlet o tom, aby v případě byla pozastavena tato dohoda. Bohužel komise jenom podmíněně a rada skoro vůbec se tomu nevěnovala této žádosti. Proto bych byl proto, abychom hlasování o tomto bylo přeloženo, přeloženo až tady budeme mít jasné stanovisko stanovisko Rady a komise. Budeme pokračovat. Podle článku 174 jednacího řádu se eh, frakce může vyjádřit. To znamená, že bych se teď chtěl zeptat, jestli eh, tady, eh, kdo, kdo by chtěl se vyjádřit pro? Pan Vesmar, prosím. Děkuji, naprosto souhlasím s kolegou Kaspary, který žádá o odložení hlasování, usnesení protože včera při rozpravě bylo jasné, že především rada není připravená Evropskému parlamentu dát eh, náležitou možnost, abychom mohli monitorovat situaci v Turkmenistánu, abychom viděli také dopad eh, této dohody, abychom také poskytli patřičné garance, čili navrhuji, abychom hlasování o této zprávě odložili. Bien, y a-t-il un collègue qui veut s'exprimer contre kdo je proti? Vážení kolegové, nevidím, že by se někdo hlásil o slovo, takže budeme hlasovat. Hlasovat o tom, že to bude odloženo. Kdo je tady pro odložení, pro, proti, zdrželi se? Je to tedy odloženo. Zpráva Kasparyho byla rovněž odložena. Ze stejného důvodu pan Kaspary se ještě hlásil o slovo. Vážený pane předsedo. Uh... Mm, já jsem žádal pouze eh, nehlasované, odložit hlasování o závěrečném hlasování, nikoli o té zprávy samotné. Aha, takže to znamená, že přece jenom budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Nebudeme ale pokračovat až do závěrečného hlasování. E, takže budeme nyní hlasovat, e, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Dobře, necháme to přitom a nebudeme hlasovat k tomu závěrečnému hlasování. Nyní zpráva eh, Lambrininy z posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu. Je vous en prie. Sehr geehrter Herr Präsident, der Antrag... Pane předsedo, žádost byla jenom, abychom odložili obě závěrečná hlasování. Takže aby pouze to závěrečné hlasování se přesunulo na některou budoucí plenární schůzi. To byla moje žádost. Dobře, tak eh, to jsme bohužel špatně pochopili, ale samozřejmě pan zpravodaj eh, může toto žádat. Takže budeme hlasovat eh, o, pouze o pozměňovacích návrzích, nikoli o zprávě. Nyní zde máme eh, rezoluci o širších praxi, která je zamítnutá. Nyní pozměňovací návrh číslo 4. 4, prosím, pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní dvaj, dvojka na dvě části. Kdo je první část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. E, toto musíme prověřit, takže hlasujeme elektronicky o druhé části. Hlasovali všichni, končím hlasování. Výsledek je 297 pro, 256 proti, 6 se zdrželo, čili přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 1, eh, ča, bodu 1, kde pro, proti, po jménech. Po jménech, takže hlasovali všichni. Končím hlasování. Nyní máme 238 pro, 301 proti, čili zamítnuto. Dále pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní sedmička pro, proti, zdrželi se rovněž odmítnuto. Nyní po sedmičce pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro, eh, promiňte, ústní pozměňovací návrh paní Flotre. Eh, tento pozměňovací návrh mojí frakce nám umožní tak, abychom eh, lépe, tedy více zlepšili oblasti lidských práv, jestliže budeme mít místo perspektivy podepsání perspektivy, uzavření smlouvy, ratifikace smlouvy. Eh, prosím, pokud má někdo nějaké námitky, eh, prosím, nikdo nemá žádnou námitku, takže budeme hlasovat o takto eh, změněný pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní osmička. A to prověříme, prosím, elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. A máme 147 hlasů pro, 386 proti, 16 se zdrželo, čili zamítnuto. Nyní sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní Eh, hlasujeme po jménech, pardon, nebudeme provádět eh, hlasování po jménech, eh, hlasování závěrečné, toto jsme odložili. Takže teď jsme konečně pochopili, co si přál pan zpravodaj. A nyní budeme hlasovat konečně o zprávě Lambrinlis a sice o posílení bezpečnosti o základních svobod na internetu. Pane Gebelsi? Pane předsedo, vy jste provedl, provedl hlasování o zprávě Kasparyho. Pozměňovací návrh mé skupiny byl zamítnut a také já jsem hlasoval proti, poněvadž já jsem se díval na nesprávné místo v hlasovacím seznamu. Takže eh, prosím, eh, kdyby bylo možné zopakovat hlasování o Kasparyho zprávě, tam byl pouze jeden pozměňovací návrh a teprve potom eh, řádné pokračování. Principiálně Eh, my jsme tady všichni mohli sledovat, co jsem říkal, ale eh, pokud eh, si někdo přeje zrušit nebo znovu hlasovat o tomto jednom bodu, tak to může být, tak já si to teď ještě jednou najdu. Takže po, tedy pozměňovací návrh číslo 1, sociální je pro, proti, zdrželi se, schváleno samozřejmě to změní, mění naprosto všechno. A nyní podle programu konečně se dostáváme ke zprávě Lambrinidis o posílení bezpečnosti a základní svobod na internetu a zaměříme se na návrh doporučení. Eh, pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrží se schváleno. Pozměňovací návrh 3 a hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 221 hlasů pro 317, proti 9 se zdrželo, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme elektronicky. Hlasujte, prosím pozměňovacímu návrhu číslo 4 hlasovali všichni, končím hlasování. 229 hlasů pro 279, proti 24 se zdrželo, čili zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 5 a opět hlasujeme po jménech. Hlasujte, prosím, hlasovali všichni. Končím hlasování. 244 pro, 291 proti, 5 se zdrželo, zamítnuto. Nyní Já si myslím, že EPP si přeje předložit ústní pozměňovací návrh, je to tak? Chce promluvit někdo za EPP? Nebo jsem byl špatně informován? Musím říci, že poprvé musím říct, že e, moji rodiče jsou tedy na návštěvnické galerii, takže všichni se mě snažíte strapnit. Děkuji. Eh, takže nyní eh, pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat odstavci 1 na dvě části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, neviděl jsem řádně hlasování, takže to bude muset prověřit elektronicky. Hlasujte prosím. Odstavci 1. Hlasovali všichni, končím hlasování. 250, ne, takže 251 pro, 260 proti, 8 se zdrželo, čili zamítnuto. A nyní eh, recitál Q, pozměňovací dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém návrhu rezoluce, hlasujeme po jménech. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 481 hlasů pro, 25 proti, 21 se zdrželo, schváleno. A já blahopřeji zpravodaji. A nyní eh, pan Lambrinis chce něco říct, k závěrečnému hlasování. Děkuji, pane předsedo, jsem velmi vděčen všem za tuto podporu. E, jenom e, jsem trošku byl zmaten. Ústní pozměňovací návrh je na hlasovacím seznamu, ale nikdo nepostal, aby to podpořil, což znamená, že to padá. E, nedostalo se to vůbec hlasování. Je to tak, děkuji. To vám mohu jen potvrdit, eh, tedy ústní pozměňovací eh, návrh, aby mohl být přijat, tak, ten, tak musí být tato žádost přenesena, ale učiněno tak nebylo, takže teď se dostávám k návrhu usnesení výboru pro životní prostředí eh, jde o um, lodě um, a sice kdo je pro, máme tady pozměňovací návrh číslo 1, pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit. Elektronické ověření. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 229 pro, 264 proti, 4 se zdrželi. Návrh je zamítnut. Tři oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Čtrnáctka eh, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Eh, druhá část, pro, proti, zdrželi se budeme ověřovat. Myslím, že byl přijat, ale e, ještě jednou elektronicky ověříme. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato 282 pro, 215 proti, 3 se zdrželi. Teď máme 15 pro, proti, zdrželi se přijat. A e, celkový návrh usnesení jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. A tím hlasování ukončuji. 469 pro 8 proti 3 se zdrželi. Návrh je přijat. Srdečně děkuji eh, autorům mm, tohoto usnesení. Hlasování je u konce, ale teď se dostáváme k vysvětlení hlasování. J'ai jamais autant